Merci. La seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta di Tak eh, naše zasedání zase začíná. Zpráva včerejšího zasedání byla rozdána. Pokud nemáte nic proti tomu, tak považuji eh,